Good afternoon, colleagues. We will start our... Dobré odpoledne, dámy a pánové. Začneme dnešní jednání. A jako první na pořadu jednání máme schválení pořadu jednání a chci vám říci, že co se týče bodu 10, to znamená kalendář naši, eh, naší práce, to znamená, eh, že o tom budeme hovořit až v listopadu. Takže pokud tedy kromě tohoto nemáte k tomu žádné jiné námitky, tak můžeme tento pořad jednání vnímat jako schválený. Tak, za druhé sdělení předsedkyně, 2, 1, setkání koordinátorů. Na zářijovém setkání se koordinátoři rozhodli zprávu týkající se jižního partnerství dát eh, politickému skupení sociálních demokratů. Eh, co se týče eh, směrnice o obětech a poté také ještě jižního partnerství a partnerství pracovní, žen, pracovníků, migrantů v EU. To vše tedy bylo alokováno. Co se týče Mezinárodního dne žen a také navyšování pravomocí dívek a žen, tak to je samozřejmě klíčovou pravomocí. Rozhodli jsme se uspořádat tři workshopy e, a půjde o moc žen v médiích, o digitální inkluzi a také ženská hnutí v digitálním světě. Co se týče písemného postupu podle 13. Zdraví ze dne 13. září bylo rozhodnuto, že se odehrají následující mise v roce 2018 Maďarsko v únoru, Švédsko v květnu a Rumunsko také v květnu. Také chceme další studii, která se týká žen jako aktérek hlavních změn v rámci Jižního partnerství. Dále, co se týče setkání EP s delegací Izrael a výboru FEM, tak chci vám říci, že došlo tedy k výměně informací týkající se tohoto partnerství. A to setkání se bylo zorganizováno tedy tedy bude se tedy, pardon, teprve uh, o, organizovat a to 27. listopadu po 5. hodině odpolední, takže všechny vás zveme na toto setkání s delegací pro Izrael. A prosím, chci vám také sdělit, že paní Žitnanská bude paní Židnánská nás poprosila, jestli by mohla natáčet během našeho, eh, našeho zasedání. Dále, schválení zápisu z 26.6.2017. Máte k tomu zápisu něco? Pokud ne, tak to můžeme schválit. A dále bod číslo 4 na dnešním pořadu jednání. Takže to je společný workshop, který se týká externích či zahraničních vztahů Evropské unie a jejich dopadů na život žen a dívek prostřednictvím těchto vztahů. Chtěla bych vás tedy v tuto chvíli tedy také přivítat na společném setkání, z DEV, to znamená našeho výboru a výboru DEVE a budeme se bavit tedy o možnosti proměněny života žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů. E, místo předseda DV, který bude zastupovat paní McEwen, bude spolupředsedajícím tohoto společného jednání. To znamená, že jsem velmi ráda, že máme tedy tuto možnost spolupředsedání. Kolegové z výboru DV budou muset brzy odejít na eh, jednání svého výboru, ale v tuto chvíli jim dávám slovo. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Jestli dovolíte, tak i naším jménem bych rád eh, přivítal všechny naše skupiny návštěvníků, které jsme pozvali na naše odpolední setkání. Jsou to naši hosté z Paříže. Takže za náš výbor pro práva žen, rovnost pohlaví a pro rozvoj. Milí přátelé z Paříže, vítejte mezi námi. Děkuji. Děkuji. Tento workshop je pořádaný v rámci tedy společného hlasování obou výborů, který se bude zabývat také pracovními podmínkami a otázkami, jak již bylo zmíněno, proměnou života žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů Evropské unie, což je dokument, který byl schválen 21. září roku 2015. 15. Je to tedy společný pracovní dokument. A spoluspravodajové jsou paní Dubravka Švica a paní Linda Mekjevem. A já jsem opravdu velmi ráda, že v tuto chvíli zde můžeme přivítat všechny odborníky, kteří přijali naše pozvání na účast na tomto workshopu a kteří nám také pomohou podívat se na toto téma externí činnosti z různé perspektivy, tedy všechny otázky týkající se genderové rovnosti. A v tuto chvíli dostane slovo paní June Louise Livra, což je vlastně zástupce generálního ředitelství DEVKO. Máte pět minut, prosím. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ono to je opravdová výzva. Myslím si, že to bude spíše výzva pro tlumočníky než pro mě, protože já chci říct tisíc věcí, takže asi budu hovořit poměrně rychle. Tak eh, prosím vás, pokud bych měl hovořit příliš rychle, tak mě určitě upozorněte. V první řadě jsem opravdu velmi rád, že jste mě pozvali. Já eh, budu hovořit tedy o naší společné práci s paní Marnaky, to znamená, je to společné společná práce, je to společný dokument. A teď je pár eh, věcí. Samozřejmě je třeba zdůraznit několik věcí. Samozřejmě Evropská unie a jejich členské státy dělají všechno pro to, aby podpořili genderovou eh, rovnost žen a dívek ve svých vnějších stazích. To je také součástí samozřejmě této zprávy, tak to je jasné. Možná ale by bylo dobré zdůraznit, co to všechno vlastně znamená. Tato zpráva byla vypracována hm, poprvé, vlastně po té, co byl schválen ten plán už před pěti lety, v tuto chvíli se jedná o něco, co je povinné a zavazující pro všechny členské státy. A my jsme obdrželi 108 reakcí z delegací, které pokrývaly asi 80 eh, vlastně území celé eh, naší země. Ten tato zpráva pokrývá 133 zemí a víme, že některé ty delegace mají různé regionální mandáty, to znamená, že pokrávají různé země. 26 delegací nám neodpovědělo. Něk- u některých to možná bude i z toho důvodu, že tam vládne chaos, jako například Sýrie, nebo šlo o delegace, Eh, které spadají pod mezinárodní eh, organizace, jako například OECD, takže to tam moc nedávalo smysl. Tam mm, identifikovali jsme čtyři priority v rámci této zprávy a já se pokusím velmi rychle schrnout a budu se snažit samozřejmě zdůraznit ten pokrok eh, z roku 2016, který je součástí tedy této zprávy. Co se týče GAPu 2, tak tady jde hlavně samozřejmě o podpoření genderové rovnosti a šlo nám o to v podstatě splnit ty cíle nebo vlastně zajistit pokrytí 85 e, Teď e, samozřejmě nemůžeme v tuto chvíli říci, že všechny naše e, programy nebo 85 naše programy všechny zohledňují tedy genderovou eh, rovnost, ale řekněme více jak 50%, asi 58% je opravdu zaměřeno nebo je součástí těchto 58% programů je také genderový mainstreaming, to znamená zohlednění genderové rovnosti. Co se týče rozpočtu, tak v tuto chvíli už hovoříme o 9,3 miliardách Eh, které jsou vynakládány na velmi eh, řádně cílené aktivity a akce v rámci genderové rovnosti. Co se týče minimálních standardů, tak my jsme vyžadovali od našich delegací, aby vykonali různé eh, aktivity či akce. A některé z nich jsou velmi důležité a rád bych je zdůraznil. V první řadě jde eh, v podstatě o ospravedlnění či legitimování vlastně nepřítomnosti té eh, genderové dimenze. To znamená, ve chvíli, kdy není zohledněná, tak nám vysvětlete, proč to je tedy ta analýza, poté eh, provést genderovou analýzu té země, které se této, které se, kterým se těchto delegace věnují, a poté šlo o to, aby ty údaje, které dostáváme pro naší zprávu, aby zohledňovaly samozřejmě také dopady všech těchto politik na obě pohlaví, eh, tak abychom věděli, kde je třeba nějakým způsobem eh, zajistit korekturu. Samozřejmě, genderová expertíza v rámci implementace programu, eh, to je něco, co je relativně komplikované, ale je to třeba provádět a zdůrazňovat. To znamená, ty hlavní cíle GAPu byly samozřejmě stanoveny, protože to jsou ty ukazatele, které jsou měřeny. A z těchto 108 odpovědí 11 delegací už vlastně splnilo těch pět standardů, 32 eh, delegací se čtyřmi, 39 se třemi, teď to nechci tady eh, rozebírat, chci říci, že tady No to spektrum je opravdu velmi široké. Sedm eh, delegací nemohlo splnit ani jedno z těch pěti, eh, ani jeden z těch pěti standardů, což zase není zase tak eh, katastrofální. Co se týče těch eh, reform, já vím, že už jsem překročil těch pět minut, ale máme tady tři tematické priority. Jedna se týká institucionálních změn a kulturních změn což jsou tedy otázky poměrně interního charakteru. Všechny tři priority byly tedy vybrány a většina delegací se rozhodla podívat se právě na fyzickou a psychickou eh, integritu. To samozřejmě i v souvislosti s násilím eh, páchanem na ženám. Vypadá to jako, že to je jaksi samozřejmě nejdůležitější téma. Poté šlo o navyšování pravomocí žen a také politickou angažovanost žen na druhém a třetím místě. Takže já se tady budu snažit už končit. Co potřebujeme? Jedno z těch doporučení, tedy co je třeba udělat, je to, že ta zpráva je pouze nástroj, pouze nástrojem. A vypadá to, že mám tady čas, tak aha, tak můžu hovořit ještě dalších pět minut. Děkuji, paní předsedkyně. My v každém případě chceme tento nástroj používat proto, abychom podpořili a posílili náš politický dialog. Moje kolegyně tomu jistě řekne ještě více, ale je to v každém případě něco, co musí být daleko více přítomné, daleko více zdůrazňované a podporované i než předtím. Za druhé, musíme dělat všechno pro to, abychom posílili také implementaci GAP a to prostřednictvím nejen jaksi personálu na technické úrovni, protože velmi často se samozřejmě týká o velmi angažované lidi, ale musíme tady jednat daleko více na vyšší úrovni, to znamená na úrovni eh, předsedů delegací, ale také v hlavních eh, sídlech máme samozřejmě velmi angažovaného generálního ředitele, velmi angažovaného komisaře, ale je třeba zajistit opravdu absolutní nasazení a uvědomění na všech úrovních. To znamená, že tady je třeba ještě vykonat eh, velkou práci. Co se týče implementace GAP, tak to je samozřejmě zodpovědnost každého jednoho z nás. To znamená, nejde o to, že se něco řekne a poté eh, se něco udělá na úrovni komisařů. Ne, ne, ne. Samozřejmě je třeba tady jednat opravdu v rámci celé struktury, která musí zohledňovat genderovou dimenzi, tak aby to mělo řádné dopady. I když jsem eh, měl eh, trošičku víc času, to znamená, že jsem se snažil mluvit trošičku pomaleji, tak si myslím, že už nastal čas, abych předal slovo svým kolegům. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. Yes, please. děkuji za slovo. Děkuji také, paní, A já ještě tady přidám slovo další. Děkuji, paní um, předsedkyně. Ano, děkuji. Já bych chtěla nejprve poděkovat eh, panu Šanu Louisi za vynikající komentář na úvod, aby, jak tak říkajíc, nastínil kontext pro všechny. Co se týče toho akčního plánu GEP, tak se ukazuje, že ta zpráva o provádění nám slouží k tomu, abych, abychom vytvořili určitý eh, základ k tomu, jak zjistit, jak postupovat nadále, abychom pomohli zlepšit eh, životy dívek a žen, a to prostřednictvím vnější činnosti Evropské unie, ESVČ, a také prostřednictvím lépe zacílenějších činností, které mají zlepšit postavení žen a které mají také docílit toho, aby bylo rovné postavení mezi ženami a muži. Tato zpráva nabízí velice dobrý, dobrou směs různých technik, různých opatření a také zdůrazňuje, kde se máme soustředit, ještě kam máme napřít své úsilí a které věci je ještě možné zlepšit. Samozřejmě um, už jsme um, využili všech těch 140 delegací EU a i nadále budeme využívat. Také ještě využíváme všechny eh, příslušné mise a všechny tyto, všechny tyto subjekty budou dále využívány. Musíme pochopit, že některé věci jsou propojené, konflikt, násilí, eh, rovnost mužů a žen, to jsou všechno věci, které spolu souvisejí, takže musíme se na to soustředit eh, jako prioritu, abychom eh, mohli změnit život žen a mužů. A musíme si také uvědomit, že pokud v té oblasti nebude mír a bezpečí, tak se těžko ta situace zlepší. Pokud se má zlepšit postavení žen a dívek, v prvé řadě se musí ženy cítit bezpečně, musí, nesmí se bát o svůj život. Takže to je takové první poselství, které Evropská unie společně s OSN vysílá. Bylo to i nedávno, kdy se zahajovala taková nová společná iniciativa, která, se, mm, která byla opravdu mm, velice zajímavá. Bylo to před třemi dny. Eh, generální tajemník OSN Guterres, také pan Mohamed eh, OSN, vysoká představitelka Mogherinová a pan komisař Mimica, který zastupoval Evropskou unii. Takže ti všichni spolu zahájili tuto iniciativu, která má vykořenit veškeré násilí páchané na ženám na celém světě. Akční plán GAP je odpovědný za to, nebo souvisí také s agendou 2030. Eh, Nikdo nesmí zůstat pozadu, musí tam být eh, cíle, které souvisí s eh, cíly udržitelného rozvoje a je důležité, aby to všechno bylo propojené i s, s bezpečím, s humanitárním přístupem. Jsou zde dva přístup, dvě oblasti, na které se musíme speciálně soustředit. Ta první souvisí s násilím během konfliktů. Souvisí to také s nutností zlepšit postavení lidí v občanských společnostech a ženských organizacích. Občanská společnost má stále méně prostoru pro nás je důležité, abychom měli dostatečnou zpětnou vazbu od všech organizací občanské společnosti, abychom věděli, zda ta opatření, která navrhujeme, jsou v souladu s jejich každodenními potřebami. A navíc zda, samozřejmě máme také závazky k lidskoprávním obráncům. Chceme, abychom společně s nimi dosáhli toho, že ženy že, že nakonec tedy budou spojeny všechny ty cíle, které jsme si stanovili ohledně postavení žen v těch dostatečných hutách a také spoleháme i na to, že Evropský parlament nám, nás v tomto úsilí podpoří. Děkuji paní Marinaky, paní velvyslankyně a Hmm. Nyní bych ráda dala slovo dalšímu uh, hostu, kterým je pan eh, doktor Lars Engeberg Pedersen, který zastupuje Dánský institut pro mezinárodní studia a pochází z Dánska. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěl bych opravdu poděkovat za to, že jste mě přizvali na dnešní jednání a že jste mohu vystoupit a pohovořit na téma. Budu hovořit o rovnosti mužů a žen a také o posílení postavení žen. Zejména se zaměřím na Afriku a také na posun v institucionální kultuře, protože já si myslím, že to je velice taková odvážná iniciativa ze strany komise. Není to něco, co bychom zaznamenali příliš často v tom rámci mezinárodní spolupráce, takže to bude hlavní téma mé prezentace. Takže nejprve mě uvolte, uv, um, uvést vás trochu do kontextu. Myslím si, že můžeme říci, že zaměření na eh, tyto, tato témata se také měří, mění v eh, čase. To zaměření není vždy stejné. Někdy se tím lidé velice silně zabývají, například v 90. letech. To můžeme říci, že to téma bylo velice silné, pak to trošku utichlo a dnes vidíme opět přesun k tomu, že tématu rovnosti mužů a žen a lepšímu postavení žen se klade eh, velice silná pozornost. Pokud se podíváme na takové koncepty jako lepší postavení žen, já mám pocit, že se to trošku dostává do takové spíše do ekonomického kontextu, ale to je trošku jiné, než jak tomu bylo tehdy v Pekingu. Tam se spíše hovořilo o určité strukturálních změn a také o tom, že by se měly zlepšit životní podmínky žen. Takže ten obsah i ta intenzita s jakou se diskutuje o těchto věcech, se mění v průběhu času a to je rovněž kontext naší práce. Já jsem se také účastnil jednoho výzkumného programu, kde jsme hovořili o tom, jak, jaký to má dopad na různé agentury, které se zabývají rozvojovou pomocí, různé banky, nadace, diplomace a tak dále. A jeden z takových závěrů, k nímž jsme došli, bylo to, že organizace Eh, byly velice silně mm, ovlivněny právě tím, eh, jak se staví k těmto věcem, k těm otázkám rovnosti pohlaví. Takže vidíme, že když chceme zkoumat institucionální kulturu, musíme brát v úvahu také i mm, ty původní, tu původní podobu. Myslím si, že vidíme, že, že ty orgány se skutečně seriózně snaží zabývat se těmi tomy těmito věcmi a řešit, snažit se snažit tyto problémy. My jsme se dívali na několik eh, agentur, které opravdu ty věci berou velice závažně. Nicméně jsou zde stále ale různé problémy, různý místní tlak a to všechno může nakonec oslabit jejich snahu. Takže není to vlastně, eh, jsou zde i problémy. Když se podíváme na, ty jednotlivé, na tu jednotlivou situaci v jednotlivých zemích, myslím si, že je to dobře známé. Jsou tam různé priority, které se často mění, není tam třeba dostatek pracovníků, jsou tam omezené kapacity. Eh, často tam velice často pracují třeba mm, méně zkušení pracovníci, kteří třeba pracují pouze na částečné úvazky a také je tam často malý manevrovací prostor v takových centralizovaných systémech, takže někde je těžké pro ty příslušné osoby využít třeba nějaké nové příležitosti, které se objeví, což není dost dobré pro to plnění agendy. Závěrem je to, že velice často je to tak, že když se hovoří o otázkách genderu, tak se pouze něco očkrtá v nějakých formulářích. Další věc. Když hovoříme o afrických zemích, Samozřejmě, že tedy je těžké tak to, to celé zobecnit, všechny africké země dohromady. Nicméně je důležité, jak se k tomu všemu staví místní vlády v těch jednotlivých zemích. Nemyslím zde úplně přímo politické koncepce, protože většina těch zemí má všechny ty politické koncepce, jak mají být správně nastaveny. Ale já spíše hovořím o tom, jak si ty jednotlivé vlády, respektive prezident nebo premiér, nastaví priority. Pokud genderové otázky patří mezi tyto priority prezidenta nebo premiéra, tak je často možné pokročit v těchto věcech a to je velice důležité. Další věc, která má význam, je nutnost rozdělovat nebo rozlišovat mezi situací, kdy je ta země stabilní, kdy je taková křehká, anebo kdy je to nějaká oblast, eh, která je vlastně v té situaci po určitém konfliktu. Já se k tomu pak ještě vrátím, až budu hovořit u těch doporučeních. Za třetí jsou to různé náboženské eh, orgány a také různé mm, jakési mm, zvyky a obyčeje. Velice často jsou progresivní, v některých zemích jsou tyto orgány progresivní a chtějí v tom pokročit a někde jsou naopak konzervativní a stávají se eh, takovým, eh, takovou překážkou, takže to je také nutné si uvědomit. No a dalším bodem je to, že vztahy mezi muži a ženami jsou eh, také vztahy eh, moci a je to také velice silně zakořeněné v kulturách a všechno se to mění velice pomalu. Teď se ještě dostávám k našim doporučením. Jedna věc, která podle mého názoru je velice důležitá, je to, že už nastavené priority musíme ještě eh, znovu priorit, jak si nastavit znovu, si vybrat mezi těmi jednotlivými prioritami, které budou opravdu ty nejdůležitější. A také je nutné uvědomit si politické omeze, politická omezení. Často mají politikové mnoho priorit a ta hierarchie není úplně jasná. Ty priority jsou víceméně na stejné úrovni. A pak je to těžké pro příslušné pracovníky na to nějakým způsobem reagovat. Navíc ty priority se mohou během průběhu času měnit a je zde důležité, aby ty genderové otázky byly jakousi trvalou prioritou. Takže pokud sami, sami pracovníci nebo politici vlastně neví, kam ta genderová uh, otázka patří mezi ty priority, tak to situaci nepomáhá. Myslím si, že je tedy důležité, aby také si politici uvědomili, uh, jaké postavení mezi těmi prioritami má genderová otázka jaký je vztah k dalším prioritám. Pak je také nutné uvědomit si, jaké jsou politické, politická omezení, jaké jsou možnosti třeba v těch často rozvojových zemích. Za druhé, je důležité dívat se na ten uh, přechod nebo na tu změnu um, jako na projekt, který, má, který trvá 10 let, a je to vlastně podobné, jako jsou projekty uh, Eh, plnění eh, cílů udržitelného rozvoje. Je důležité být realistický a uvědomit si, že ten pokrok musí být eh, postupný krok po kroku. Pokud budeme realističtí, nebo musíme být realističtí, nesmíme říkat něco ve smyslu, v minulosti jsme se chovali špatně, tak v budoucnu se budeme chovat dobře, protože to vlastně ničemu nepomůže. Potřebujeme naopak konkrétní opatření a konkrétní návrhy, jak v té věci pokročit. Pak je rovněž důležité delegovat co nejvíce na místní pracovníky v těch jednotlivých zemích, eh, kteří budou právě brát v úvahu například různé příležitosti, které se objeví v některých zemích, kde je centralizovaný systém, tam je to obtížné. Pokud musíte čekat na nějaká povolení z eh, vyšších eh, míst, tak to třeba trvá několik měsíců, než můžete skutečně učinit nějaké konkrétní opatření. Eh, dále je důležité rozlišovat mezi jednotlivými druhy afrických zemí, protože některé země eh, se prostřednictvím svých vlád eh, opravdu silně zavázaly k plnění těchto cílů. Tam si myslím, že je dobrým nástrojem rozpočtová podpora a politický dialog. V jiných zemích je to ale tak, že ty místní vlády nejsou těmto otázkám příliš nakloněny. A zde si myslím, že je dobré mm, mít tam různé cílené činnosti naměřené zejména na občanskou společnost. Pokud v těch zemích je taková ta křehká, nejistá situace, tak tam možná můžeme využít určité cílové nebo zacílené činnosti. A pokud je to země, kde došlo k nějakému konfliktu a kde není ta země se nachází e, v procesu obnovy, tak tam doporučujeme zacílené činnosti a politický dialog. Takže možný, možné tedy zlepšit eh, ty podmínky. Můžeme také eh, třeba mnoho toho dosáhnout prostřednictvím politického dialogu a také tedy těmi přímo zacílenými činnostmi. Děkuji. Ano, děkuji, pane Engbergu Pedersenem. A nyní dávám slovo dalšímu mluvčímu. Je to paní Nermína Kapetanovič Paní Kapitanovič je lékařka a zároveň poslankyně parlamentu Bosny a Hercegoviny. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové, vážení účastníci. Jsem velice ráda, že se mohu účastnit dnešního jednání v Evropském parlamentu a že mohu hovořit o tomto velice důležitém tématu. Musíme si uvědomit, že klíčové priority a klíčové akce na období 2016 až 2019 Eh, představují nebo chtějí strategické zapojení mužů a žen. Komise také podpořila, že chce i nadále prosazovat rovnost mezi muži a ženami. Já bych vám chtěla připomenout pět hlavních prioritních oblastí. Za prvé, za, zlepšit za, mm, zastoupení žen na pracovním trhu a také zlepšit jejich ekonomickou e, nezávislost. Za druhé, zlepšit rovnost mužů a žen v rozhodovacích procesech. Za třetí, boj s e, násilím založeným na e, pohlaví a také po, pomoc obětem. Další čtvrtá priorita je odstranit rozdíly mezi mzdami, mezi muži a ženami a za páté zlepšit situaci na celém světě. Já bych také mohla hovořit zejména o balkánských zemích, zejména o Bosně a Hercegovině. Můžeme říci, že jsou zde různá, eh, různá ustanovení v legislativě, nicméně není ještě efektivní jejich plnění v praxi, jejich provádění v praxi. Máme zde různé legislativní procesy a hodnocení, ale nedostává se to do praxe byť je to všechno třeba v legislativě už zakotveno. Stále ještě nejsou ženy dostatečně zastoupeny ve veřejném a politickém životě. E, například v Bosně a Hercegovině ještě ani e, není žádný orgán, který by přímo se věnoval otázkám rovnosti mužů a žen. E, Bosna a Hercegovina má takové velice složité, mm, složitou vládu, má tam tedy ty jednotlivé oblasti. Není tam dostatečně prováděna legislativa, která se týká provádě, eh, předcházení násilí páchaného eh, na ženách a také třeba jsou problémy stále s domácím násilím, to stále mm, dále. Jsou třeba velké problémy s znásilňováním, um, Sexuální násilí je pácháno na mladých dívkách, často i na dětech a s politováním musím říci, že také stále eh, tedy jsou velké problémy eh, s pedofilí. Stále zůstává problém to, jak ta opatření eh, budou zavedena v praxi. Mm, potřebujeme dobré statistické potřebujeme mm, statistické sledování, to ještě stále chybí, dostatečná údaje a zatím ještě ani ta legislativa není harmonizována v Bosně a Hercegovině a opět je to kvůli tomu, že ten institucionální rámec v Bosně a Hercegovině je velice spletitý a složitý. Není eh, žádné ministerstvo, které by se třeba věnovalo přímo eh, genderové otázky, otázce. Dokonce třeba to vlastně nic specializovaného neexistuje třeba ani v rámci policie. Co se týče právní pomoci a pomoci u soudu, tak to je velice omezené. Uh, Eh, ten počet různých opatření zůstává stále nízký, i ta pomoc obětem je, musí být ještě zlepšena. Stávající asilové domy pro ženy nemají dostatek peněz a eh, často eh, musí být zavírány. Také dochází často k vykořišťování mladých dívek a dětí a tedy pardon, k sexuálnímu vykořišťování a sexuálnímu zneužívání. Existují zde také stále problémy e, u e, žen, které mají zdravotní postižení. Je zde i nedostatečné zastoupení v orgánech, jako je parlament. Máme sice speciální úřad pro osoby se zdravotním postižením a firmy mohou dostávat různou e, podporu ale stále ta situace ještě není dostatečná. Vláda Bosny a Hercegoviny vytvořila speciální zaměstnanecký program pro ženy ve středním věku, ženy starší 40 let, které mají problémy, eh, které eh, vlastně souvisí s věkem a s pohlavím. Také byly eh, vydány různé dotace, mm, Týkalo se to třeba ženám, které hledají své první zaměstnání, byla taková speciální skupina. Nicméně stále ještě je zde co zlepšovat. Je také důležité zlepšovat veřejnou osvětu, informovanost i znalosti. Chceme dosáhnout eh, nejlepších evropských standardů v oblasti ehm, ochrany eh, žen a chceme také zabránit všem formám diskriminace na ženách, včetně také násilí páchaného na ženách. Bosna a Hercegovina byla mezi jednou z prvních zemí, která ratifikovala Istanbulskou umluvu a také i se podílí na plnění e, cílů udržitelného rozvoje, zejména cíle 5, to je také naším cílem. Doufáme, že společně se nám podaří e, sjednotit se v plnění toho společného cíle. Chceme chránit lidská práva. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Děkujeme paní Nermíně Kapetanovič za její prezentaci. A nyní to bude paní Irene Felíny, která je nezávislou specialistkou Institutu pro mezinárodní záležitosti z Itálie. Děkuji za slovo, paní předsedající. A ráda bych poděkovala za zorganizování tohoto velice důležitého workshopu. Jestli dovolíte, nejprve bych se představila. Já pracuji jako odbornice v oblasti bezpečnosti, genderové bezpečnosti v Mezinárodním institutu v Římě a zároveň jsem místo předsedkyni italského oddělení pro organizaci pro bezpečnost žen. To je právě to, proč jsem si vybrala toto téma, protože samozřejmě, že ten eh, GAP plán, Gender Action Plan, to je velice široké téma, ovšem vzhledem k mé specializaci jsem se rozhodla zaměrat, zaměřit se na tematicky pilíř G, posílení postavení žen a především postavení dívek a žen ve stávajícím světě. Já jsem v této oblasti odborníkem, pokud nevíte, co to znamená, ta bezpečnostní otázka v této situaci žen a dívek, ráda bych vám to trochu popsala. UNECR 13 25. To je usnesení, kterým se zabýváme a který se věnuje mírovému uspořádání a bezpečnosti v této oblasti. Environmentální záležitosti jsou rovněž zahrnuty do tohoto programu a různé nové bezpečnostní výzvy. Samozřejmě, že genderovou záležitosti nemůžeme řešit, aniž bychom do toho zahrnuli i roli žen v průběhu různých konfliktů. Co to znamená toto? tato rezoluce, o které jsem se zmínila, byla přijata v roce 2000, je opravdu zásadní po dlouhém boji ženských aktivistek a civilních eh, občanských organizací, které posilují roli eh, žen především v této bezpečnostní agendě. V podstatě to bylo považováno často za takový soft nástroj, zatímco my jsme se snažili nalézt určitá řešení, které by mohly vytvořit nový obrázek, který se týká bezpečnostních záležitostí a hlavně toho, jakým způsobem se Ráda bezpečnosti OSN dívá na celou tuto problematiku. Čili v rámci tohoto specifického tematického pilíře bych se podívala právě na implementaci této rezoluce a především zaměření na africký kontinent. Takže když hovoříme o genderových problémech Vidíme, že samozřejmě, že tam je určitá propas mezi účastí a samotnou akcí. Předřečníci se o tom i zmínili a minulý týden na valném schromáždění OSN v New Yorku oba tyto aspekty byly rovněž prezentovány. Je obtížné říci nebo zabývat se jedním aspektem, aniž bychom se věnovali druhému. Nechceme tvrdit, že jeden či druhý je důležitější, musíme věnovat pozornost všem těmto aspektům. Ovšem, pokud se ženy nebudou aktivně v rámci sociálního politického života zúčastňovat, tak bude obtížné i chránit ženy, pokud jde například i o oblast jejich domácnosti, čili aktivní účast žen, to je jeden z základních principů v rámci rezoluce 1325 OSN. Hovoří se tam o prevenci, účasti a bezpečnosti především žen a dívek v konfliktních zónách. V minulých letech došlo k takovému posunu narrativu, zda se máme teda zaměřit spíše na prevenci nebo spíše na participaci. Nyní si myslím, že se nám povedlo nalézt správnou rovnováhu na národní i mezinárodní úrovni. Já jsem v New Yorku byla na válném shromáždění minulý týden. Zúčastnila jsem se několika různých akcí, jak začlenit ženy do prevence konfliktu, budování mírového uspořádání a mediace. Právě veliká pozornost byla věnována ženám jakožto mediátorům či prostředníkům v těchto kritických oblastech. To bylo jedno z témat diskuzí. Cíle již byly zmíněny ohledně tohoto tematického pilíře D projektu GAP. Máme zde pilíře, které se zabývají ochranou a zároveň pilíře, které pokrývají tu participaci či účast, čili v podstatě všechny ty obecné trendy. Na základě hm, zprávě, poslední zprávy o pokroku číslo 3 vidíme, že došlo k celkově uspokojivé implementaci této zprávy u všech delegací, tak jak již bylo před chviličkou prezentováno. A když se podíváme na konkrétní oblasti, tam ale vidíme ještě hodně práce na politické úrovni, například Sice došlo k velkému pokroku, v roce 2015 došlo ke jmenování hlavního poradce v genderové oblasti a zaměření se, to byla, byl mm, vyslanec Panemaky, který se zabýval právě implementací této oblasti a dále neformální pracovní skupina, která rovněž na problematice míru a bezpečnosti pracuje. Ovšem pokud jde o implementaci, tak tam vidíme ještě, že situace trochu zaostává. V této zprávě se hovoří o tom, že čl- cíl 17 rovná práva žen um, při účasti v rámci politických a správních procesů na všech úrovních. To byl hlavní cíl všech delegací 53 ze 111 delegací to považovalo za jeden z hlavních cílů. Ovšem pokud jde o specifiku, specifikaci implementace tohoto plánu, například v oblasti Velkých jezer a subsaharské Afriky, tak skutečně tyto projekty na základě rezoluce 1325 by vlastně nebyly implementovány. V Etiopii například jsme tam viděli jeden případ, pokud jde o genderovou rovnost účast žen a v Nigérii. Další příklad, to je takový příklad osvědčené praxe. Je to takový víceletý program, který financuje EU a je implementován programem UNICEFu UN women, role žen v bezpečnostních eh, záležitostech a národní akční plány až do roku 2005. Nejde pouze o revizi na papíře. Podpora implementace v těchto třech různých regionech byla rovněž důležitá. Proto je dobré, abychom se podívali na možnost možná opakování těchto úspěšných projektů v jiných země tohoto regionu. Když se podíváme na výsledky, doporučení těchto procesů, mnoho z nich jsme zmínili, myslím si, že program GAP je dobře strukturován ve srovnání s předchozím programem GAP 1, a takový ten průřezový přístup na úrovni HQ je velice dobrý a rovněž na úrovni delegací. Samozřejmě, že je dobré jít příkladem, když hovoříme o genderové rovnosti v ženách v mírových a bezpečnostních eh, otázkách. Samozřejmě, že civilní složka často spolupracuje s vojenskou složkou a proto je důležité, aby tato kooperace byla kvalitní cílem udržitelnější výsledku. Tato agenda žen v oblasti míru, bezpečnosti, ta je specifická, je to taková míšová oblast v této oblasti, že ne všichni odborníci na bezpečnost se zabývají touto problematikou, ne všichni jsou schopni či pracují, spolupracují s vojenskými složkami. Právě proto je dobré, abychom zde měli kvalitnější odborníky, více znalosti především v konfliktních zónách. Na úrovni HQ je to velice důležité, to znamená toho štábu, abychom tam měli specifické znalosti právě v této oblasti, včetně geografických a tematických uspořádání, nejednou pokud jde o ty genderové úřady. Samozřejmě, že jsem se o tom zmínila, že jednotlivé delegace již to podporují. Ovšem pouze několik delegací nám o této konkrétní problematice poskytlo zprávy a pouze šest to hovořilo o implementaci eh, této problematiky ve svých zemích. Pokud jde o financování, samozřejmě, že potřebujeme dostatek financí. Já si myslím, že bychom měli pracovat i na jiných projektech, které pokrývají muže, chlapce a hovoříme o posílení postavení žen. vše společnosti se stávají z mužů i žen, proto je obtížné říci, že pokročíme pouze v posílení postavení žen a nebudeme se věnovat mužům. Ta změna prostě musí být celoplošná, především v konfliktních zónách, je to zásadní. Další aspekt, který jsem v těch projektech neviděla a bezprávě zmíněn, je zapojení médií a toho, jak jim informují o konfliktních zónách. Projekt, který by pokrýval tuto problematiku, si myslím, by byl velice potřebný. Obecně řečeno, kolega Lars se o tom již zmínil, nemůžeme hovořit pouze o Africe, jak si obecně musí to být zacílené projekty, odpovídající konkrétní situaci na místě, to si myslím, že je logické. A pokud je o Evropský parlament, myslím si, že ve stávajícím období je důležité právě přijmout to usnesení, které se zaměřuje na tyto konkrétní země a zároveň určité aspekty mediace. Africká unie pracuje na tomto tématu, pokud jde o ženy, mediátorky, různé sítě, spolupráce v rámci evropského kontextu, zaměření na geografický kontext, možná i zaměřit se na toto téma z geografického hlediska by bylo dobré. No, nebo možná i kvalitnější analýza, pokud jde o tu tuto rezoluci 1325 v těchto zemích a spolupráce s jednotlivými delegacemi, například eh, návštěvy parlamentních delegací, aby tam bylo genderové vyvážené zastoupení a zároveň, jakým způsobem funguje eh, AKPEU společné parlamentní schromáždění a jejich diskuze zabývající se tímto, touto rezoluci OSN. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme Vážená paní Iren Felín za vaši prezentaci a nyní to bude Nora Jaber, která spolupracuje s King's College v Londýně ve Spojeném království. Já bych ráda hovořila o GAP a arabském poloostrově a regionu arabského poloostrova. Tady hovoříme o Saudské Arabii, Kataru, Bahrajnu, Arabských Emirátech a Jemenu. To znamená, že samozřejmě tady nelze ze všeobecňovat, jsou to opravdu velmi odlišné státy a proto bych vás chtěla, abyste si to uvědomovali. Takže já se chci zaměřit na tři body, které jsou velmi důležité ve chvíli, kdy hovoříme o implementaci, implementaci GAB eh, v prostřednictvím mnějších vztahů. Takže je třeba tady zajistit kontextualizaci v rámci těchto odlišných kultur, protože tady samozřejmě tento region je velmi specifický z úhlu pohledu kulturu, kultury, a e, zvyku. To znamená, že samozřejmě lze GAP vnímat jako něco, co je univerzálního. Nicméně ve chvíli, kdy hovoříme o implementaci v tomto regionu, tak musíme hovořit o nutnosti přizpůsobení této implementace místním zvykům. To znamená, samozřejmě musíme zohledňovat islám jako náboženství a jakým způsobem zajistit kompatibilitu s islámem, protože Samozřejmě nemůžeme zapomenout na to, že samozřejmě je to o věc, která jde o věc, která je důležitá na vládní úrovni, ale přímo ovlivňuje identitu všech lidí. Proto je třeba prezentovat GAP jako něco, co je kompatibilní s islámem, protože díky tomu se usnadní implementace se usnadní implementace v regionu a ne pouze na vládní, ale i na místní úrovni. To znamená, je třeba vykládat islám takovým způsobem, který bude eh, pokrokovější a bude také počítat, počítat s inkluzí žen. V tuto chvíli nicméně už existují různá ideologická hnutí, která hovoří o možnosti implementace, která je kompatibilní s islámem. To znamená, že se zabývají tou otázkou možnosti přizpůsobení GAP. Samozřejmě je třeba toto podporovat také prostřednictvím sociálních médií a vzdělávání, protože sociální média jsou opravdu eh, velkým a silným eh, cenzorem protože velmi mnoho lidí v tomto regionu má přístup k internetu a velmi mnoho lidí je aktivních na sociálních sítích. Proto je třeba se podívat na tento genderový akční plán jako rámec pro podporu genderové rovnosti. Většina států eh, podpořila a ratifikovala umluvu týkající se genderové rovnosti. To znamená, že tady máme také eh, arabskou chartu lidských práv. To znamená, že místo toho, abychom GAP prezentovali jako něco, co je něco úplně nového, mohli bychom tady zdůrazňovat právě ty podobnosti mezi těmi mezinárodními nástroji, které už byly ratifikovány těmito jednotlivými státy. Myslím si, že by to bylo průchodnější. Kromě toho to také neznamená, že by lidem si museli více uvědomovat, co to je GAP, nebo řekněme si to tak, lidé ani nevědí, jaká práva vyplývají z GAP, někdy nevědí ani, jaká práva vyplývají, vyplývají z jejich vlastní ústavy, to znamená, proto potřebujeme multiplikátory ve společnosti. Jelikož samozřejmě v tomto regionu existuje velká a silná cenzura, tak tam kdy samozřejmě občanská společnost funguje trošičku jinak než tady. A velmi často místo toho, aby se tvořila nějaká organizovaná ženská hnutí, tak lidé v podstatě jednají na své osobní úrovni a to je třeba zohledňovat. Je třeba si uvědomit, že potřebujeme zajistit a zjistit, kdo jsou tedy ti naši aktéři, naše multiplikátoři, kteří budou pracovat svým způsobem. To znamená, je třeba jednat s akademiky, s výzkumnými eh, pracovníky. To znamená, místo toho, abyste vyšli demonstrovat na ulici, tak je třeba se spojit opravdu s těmi opravdovými multiplikátory. Je třeba se také zabývat tím, jakým způsobem o těchto tématech mluvit v rámci vzdělávacích programů protože si je třeba uvědomovat, že tady je třeba opravdu změnit nějaké velmi hluboce zakořeněné kulturní zvyky. To znamená, je to něco, co je třeba si uvědomit. To je jaksi ten, ten hlavní princip naší práce. Děkuji, děkuji paní Jabers a v tuto chvíli dávám prostor vám všem, vám, kteří se chtějí na něco zeptat, vám, se. Pane Gerike, chcete k tomu, chcete něco říct, Prosím, hovořte. Já pracuji s regionem AKP, to znamená více jak 79 států a 46 států jsou africké státy. To znamená, že ve chvíli, kdy hovoříme o, o o Africe. Mohl bych hovořit německy, já si myslím, že budu, se budu cítit jistější, když budu hovořit německy. My vždy hovoříme o tom, že ty projekty musí být vázané na jednotlivé podmínky a velmi často hovoříme o tom genderu. Nicméně tady se potýkáme s následujícím problémem. Tady hovoříme o genderové rovnosti a poté hovoříme o takzvané women's empowerment. A co to ale znamená, znamená gender, když hovoříme o genderové rovnosti? A co to znamená, když hovoříme o aspektech, které jsou specifické pro jednotlivé pohlaví, nebo co to znamená, když hovoříme o propasti mezi pohlavími? A já si uvědomuji, že spousta lidí, kteří pracují na různých projektech v Africe, už v podstatě přestávají důvěřovat. V podstatě už nespolknou úplně všechno. Chtějí prostě si to dobře zkontrolovat. Chtějí a ptají se nás, co to znamená, když říkáme genderová rovnost. Ptají se, co to vlastně ten gender je protože my jsme v podstatě nesrozumitelní i mezi sebou. E, to, to znamená, samozřejmě tady všichni hovoříme o rovnosti, rovnosti, chceme samozřejmě tím um, pomoci, ale je jasné, že lidem, kteří nesedí tady v tomto parlamentu, je třeba vysvětlit, o čem to tady vlastně hovoříme. Děkuji, pane Grike. Nikdo další se v tuto chvíli nehlásí o slovo, ne, nemají žádnou připomínku, tak já bych se ráda našich odborníků zeptala, zdali chtějí zareagovat na to, co říkal pan Garike. Prosím, paní Felíny. Ano, to je přesně to také, proč jsem zmiňovala, proč je důležité také zaangažovat muži, muže a chlapce. Hlavně ve chvíli, kdy o tom hovoříme a nejsme odborníci, tak to může v podstatě vyznívat tak, jako kdyby gender znamenalo žena. E, samozřejmě, to záleží na tom, jaké společenské role v podstatě byly v jednotlivých společnostech vytvořeny pro muže a ženy protože tady hovoříme jaksi o tom mužském genderu a ženském genderu, protože tady v tuto chvíli nemáme čas, jak si hovořit o všech aspektech spojených také s komunitou LGBT a tak dále. To znamená, že tady, ve chvíli, kdy si uvědomíme ty rozdílnosti mezi všemi jednotlivými lidskými bytostmi a mezi tou rolí, kterou hrajou ve společnosti, tak tady jde o to, že jim všem chceme dát jaksi ty stejné příležitosti, také chceme, aby nesli stejnou zodpovědnost. Eh, mm, víte, eh, je tomu tak, že prostřednictvím té genderové role ženy jsou těmi, které daleko více trví, trpí například v konfliktních situacích. To znamená, že tady jde o to poskytnout všem tu možnost eh, hrát aktivní roli a změnit ty dvory vzorce. Nejde o to, že my bychom chtěli tady říkat, chceme být rovní rovní. Ne, chceme mít rovné příležitosti v rámci naší rozmanitosti, což je něco, co se občas velmi těžko vysvětluje, velmi těžko předává, protože velmi často lidé, kteří eh, se jaksi nevyznají v těchto otázkách, tak eh, si myslí, že gender znamená žena. A velmi často, když já pracuji a školím s lidmi, tak Velmi často se setkávám s tím, že lidé jsou tak jak jaksi takový dosti zdrženliví ve chvíli, kdy hovořím o genderu, právě v závislosti na tom, z jaké kultury, odkud pocházejí. To znamená, my samozřejmě chceme, chceme eh, respektovat a podporovat genderovou rovnost, proto si myslím, že tu také jsme. Samozřejmě tady nechceme jaksi eh, měnit či vymazávat eh, rozdíly. Ne, všichni jsme jiní, jsme rozmanití. Chceme pouze, aby všichni mohli do společnosti přispívat eh, stejným dílem. Ženy, dívky, muži, chlapci. To je něco, co si myslím, my všichni mm, uvědomujeme a proto je velmi důležité, aby všichni měli možnost projít takzvaným genderovým tréninkem nebo školením, protože pouze tímto způsobem budeme schopni předávat dosávat to, co chceme předávat. Děkuji paní Feliny. A teď bych ráda ještě, můžu ještě tomu něco dodat, prosím? Ve chvíli, kdy hovoříme o rovnosti, genderové rovnosti, to je samozřejmě dobrá věc a já bych ještě jednou rád poděkoval všem za tu práci, kterou eh, provádíte, hlavně Eh, nebo zejména těm, kteří pracují v Africe, protože tady je třeba zohledňovat opravdu extrémně hodně citlivosti. Nicméně, ve chvíli, kdy hovoříme o této problematice, když se podívám na Eh, internet, tak tady v podstatě je nějaký, nějakých 60 až 70 různých druhů genderu, ale to je prostě extrémně složité pro nejen Afričany. Eh, ve chvíli, kdy hovoříme o genderové eh, rovnosti, tak je třeba hovořit o rovnosti a rovných příležitostí pro ženy a muže. A to je přesně to, co si myslím, je třeba vysvětlit. A poté budu samozřejmě souhlasit se vším tím, co vy říkáte. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Tak a, a teď dostane slovo ještě pan doktor Lars Engers Pedersen. Chcete se k tomu vyjádřit teď? Ano, ano, ale já samozřejmě rozumím eh, tomu vašemu apelu, co se týče vysvětlení toho, co je to genderová rovnost. Já si myslím, že tady dosáhnout 100% jasnosti je skoro nemožné. Já jsem provedl opravdu poměrně dost hlubokou eh, studii té genderové strategie na politické úrovni a tady existují minimálně tři eh, způsoby, jak vnímat a vykládat si genderovou rovnost. To znamená, že v různých kontextech budete asi mít co dočinění s různými výklady a s různým porozuměním toho, co je vlastně genderová rovnost. Těžko asi budete mít vždy tu, ten pocit, že to je přesně to, co máte na mysli i vy. A to je přesně to, co já jsem vnímal, že vnímáte i vy jako jak si to hlavní. To znamená, že ta agenda musí být vždy přizpůsobena těm různým kontextům, v nichž je implementována, ale samozřejmě ty základy musí, ty základní principy musí zůstávat, to znamená boj proti diskriminaci, proti jasným nerovnostem. Mohu ještě jednu, jednu věc bych rád k tomu dodala. V té dánské strategii se ho hovoří neustále o těch stejných příležitostech pro muže a ženy, pro stejné, stejné, stejné příležitosti pro všechny e, venku e, když se podíváte na e, tu výstavu Simon Weil a když se podíváte na jeden z jejich citátů, tak jedna z věcí, kterou ona chce, je to, aby ženy nebyly napasovány na ten takzvaný mužský model. To znamená, genderová rovnost by měla dát právě prostor všem. To znamená, že to nejde vždy, nejde vždy o stejné, stejné typy rovnosti. Jde o to, aby ty rozdíly, aby ta rovna, rozmanitost měla dostatečný prostor. To znamená, že těžko, těžko můžete najít jednu jedinou správnou definici pro genderovou rovnost, která by byla uplatnitelná úplně všechna, všude. Kolegyně, prosím. Děkuji za slovo. Eh, paní předsedající, já mám jednu otázku, která se týká paní Nora Jaber. Co očekáváte z dnešního workshopu? v Evropském parlamentu. Myslíte si, že náš parlament nebo evropské instituce by mohly být nápomocné, že by mohly nějakým způsobem být aktivní v tom, aby muslimky v arabském světě byly odvážnější, byly aktivnější, aby rovnost, genderová rovnost v této části světa byla zrealizována. Co očekáváte z dnešního našeho setkání? Hi. Um, okay. Ano, děkuji. No, já jsem se většinou ve svém výzkumu věnovala e, úloze tomu, co, jakou roli mohou hrát právě mezinárodní orgány v tom, jak zlepšit situaci, zejména v těch arabských zemích. A já jsem e, zjistila, že se to tedy příliš neděje. Já jsem se na to tedy dívám spíše pesimisticky. Hlavní důvod je to, že já se zkrátka nemyslím, že lidé vlastně neví o těch cílech a vlastně lidé ani neznají svá práva. Takže pokud eh, to má mít nějakou efektivitu, tak zde musí být taková, takový způsob prosazování a informace, aby to lidé eh, dokázali akceptovat. To znamená, musíme se přizpůsobit místním jazykům a také místní kultuře, aby tomu lidé rozuměli. Nelze jak si kázat nebo říkat něco odsuť, co mají lidé dělat, jak se mají chovat. Můžeme jim říkat, jak se na něco dívají a jaké z toho mají pocity, jak Myslím, že většina žen třeba v Saudské Arabii nechce nějaké změny. Je to všechno v dokumentech, máme statistiky, ale pak jsou tam ženy, které by chtěly něco změnit a musíme jim vytvořit dobré podmínky, aby toho byly schopny. A myslím si, že pokud máme vidět nějakou změnu, tak ta změna musí vzejít eh, z nějakého, z toho porozumění. Já si myslím, že to opravdu je spíše hodně zakořeněné v tom náboženském a kulturním kontextu, takže tam odsud to vlastně musí vzejít. Zatím mám pocit, že to na té mezinárodní úrovni příliš e, není a tím pádem se toho ani moc nezmění, protože místní vlády m, mm, jsou takovými silnými baštami v těch zemích a je to obtížné pro ty místní občany. Děkuji. A teď paní Jantke. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že tady nejsem úplně od začátku, ale chci říct jednu věc, protože eh, z toho, co říkal pan Gerík, možná jedna věc nevyplývá zcela jasně. V tomto parlamentu si samozřejmě všichni myslí, že jak Afričanky, tak Afričané mají samozřejmě stejnou schopnost a možnost, eh, jak si vnímat a porozumět věcem, eh, tak eh, to, co tady bylo řečeno, vyznívalo v podstatě trošičku rasist, rasisticky. Ne všichni, všichni mají samozřejmě stejnou intelektuální kapacitu a i takovým způsobem my ke všem samozřejmě přistupujeme. Grinke. Ano, děkuji, pane Grinke. Jsou, jsou k tomu komentáře? Hmm. Já řeknu, že já jsem se možná nevyjádřila úplně správně. Já jsem hovořila o tom zjednodušování. Chtěla bych říci, že třeba i v našich, eh, možná bychom se měli zamyslet i nad tím, že bychom se měli v těch eh, školicích materiálech zamyslet nad tím, jak to lépe definovat, eh, protože když hovoříme o tom genderu, tak většinou se hovoří pouze, nebo že ta definice toho genderu je příliš úzká, že tam odkazujeme pouze na ten gender. Takže možná bychom se nad tím měli zamyslet a ty materiály třeba nějak přeformulovat, nějak je zlepšit a zamyslet se nad tím, jakým jazykem jsou ty materiály mm, formulovány. Ano, děkuji. Teď máme ještě minutku dvě na závěrečné poznámky jednotlivých hostů, jednotlivých odborníků. Takže kdo chce, tomu musí ještě něco podotknout? Ano, děkuji za slovo. Já bych eh, se ještě možná chtěl vyjádřit k tomu eh, kulturnímu, eh, k, tomu, k, té, k té změně institucionálním kontextu. Myslím si, že Evropské instituce jsou opravdu odvážné v tom svém úsilí, ale myslím si zároveň, že to je velice obtížné. Nejsem si jist, že ty věci, o kterých se zatím hovořili, opravdu budou efektivní, že opravdu přinesou výsledek. Myslím si, že jste zapotřebí něco více. Musíme si vůbec uvědomit, jak obtížné je pro ty příslušné osoby věnovat se těm genderovým otázkám, protože tam jsou třeba jiné problémy. Eh, navíc je tam celá řada různých institucionálních otázek. V tomto kontextu nestačí pouze říci, musíme lépe monitorovat, musíme lépe hodnotit, musíme tam přičlenit eh, dostatečné prostředky. To nestačí. Musíme vzít eh, velice vážně jednotlivé eh, ty, ten každodenní život těch jednotlivých pracovníků a to, co je trápí. A pak ti politici musí, se, se musí soustředit na menší počet priorit. Čím méně priorit máte nebo si stanovíte, tak tím lépe je pak můžete prosadit. Pokud chcete, aby genderová otázka byla prosazena, tak musíte zapomenout na ostatní priority. Ale to samozřejmě je asi je dost složité. Děkuji, pane doktore. Teď eh, paní Marenaky. Děkuji. Já teď navážu na to, co říkal předřečník. Evropská unie se na to dívá tak, že nám jde o gender mainstreaming. Gender mainstreaming by měl být ve všech eh, politických koncepcích, to znamená, že ta otázka genderu by měla pronikat do všech politických koncepcí. Pokud chceme integrovat ten genderový aspekt do všech diskusí, musí se to stát jakýmsi zvykem, ne pouze výjimkou. Zatím minimálně ještě v loňském roce, a ta zpráva to říká, to bylo tak, že jsme integrovali eh, ten, tu otázku bezpečnosti žen jako samostatný bod. Eh, takže eh, v loňském roce se konalo těch různ, určitý eh, počet těch dialogů, byly tam různé ty diskuse a některé z nich se věnovaly pouze tomuto bodu samostatně. já si myslím, že to je krok před, protože v, v minulosti tomu tak nebylo. Nicméně stále ještě musíme integrovat prvky, které souvisejí třeba i s jazykem, který používáme Musí to být jakýsi hlavní, hlavní prvek i pro naše politiky. Musí se o tom hovořit třeba na samitech, v politickém dialogu. Je důležité, aby všichni hlavní představitelé hovořili takovým způsobem, aby se to vlastně všechno přetavilo v ten přesun v myšlení institucí, jak říkal pan doktor. Pokud chceme pokročit s těmito věcmi, tak se nám to nepodaří pouze eh, v jednom, eh, za jeden den. Rozhodně ty problémy neostraníme během jednoho dne nebo během jednoho roku. Je to dlouhodobý proces. Musíme na to být dobře připraveni, musíme se připravit na určitý maraton. Není to nějaký běh na krátkou trať. Děkuji, paní Maria Mariakie. Jsou zde další komentáře? Prosím, pan Vele. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi nejprve poděkovat za všechno, co jsem si mohl vyslechnout. Myslím, že se ukazuje zde mnoho podpory. Mm, vyslechli jsme si analýzu našich odborníků, ale ukazuje se, že i ty analýzy jdou stejným směrem, mm, aby pro nás mohly být určitým vodítkem. Někdo zde hovořil o tom, že jsme nějakou jakousi osamocenou malou skupinkou, která se o něco snaží. Já si myslím, že my jsme poměrně úspěšní. Potřebujeme určité vedení. Souhlasím s tím, že to nestačí. Komisař, nestačí to, aby komisař nebo generální ředitelství se, o toho zabí, se tím zabývalo. Já vám řeknu, Mm, takový příběh. Asi před dvěma, třemi lety jsme měli schůzku, byli tam představitelé všech těch eh, orgánů pro spolupráci, sešli jsme se všichni v jedné místnosti. A jedním bodem bylo také otázka, genderová otázka, teď bylo 12 hodin a já vám chci říci dvě věci, a možná to někteří už víte. Za prvé, 80 Eh, účastníků tvořili muži, takže to je jedna věc, protože to byly tedy, souvisí to s hierarchií, souvisí to s těmi pozicemi, ehm, těmi vyššími pozicemi, protože pokud tedy chcete dělat kariéru, pokud se ti lidé dostávají na ty vyšší místa, tak tam je ta nevyrovnané zastoupení mužů a žen. A za druhé chci říci, že když jsem začal hovořit o genderové otázce, tak eh, asi 20-25 kolegů mm, už odešlo. Takže je důležité si to uvědomit. Je důležité, aby i ti lidé, kteří se tomu mají věnovat, byli sami o tom přesvědčeni, o té správnosti té věci. Ale byli tam eh, jiní kolegové, vynikající kolegové, kteří, eh, i když to by, kteří nám Eh, hovořili o tom, jak, jaká opatření dělají a jaké věci se daří a snažili se také přesvědčit i své další kolegy. Mm, jak říkala kolegyně, je to maraton. Vy jste řekyně, takže velice dobře víte, eh, co je to maraton. Zcela jistě se ty věci nezmění za rok, bude to trvat dlouho. Ale podle mého názoru je zde jedna povzbuzující věc. Eh, myslím si, že se to mění i s generacemi. Ta generace, která teď přichází třeba do těch delegací, ti mladí lidi, tak oni to vnímají jinak. Okamžitě si všimnete, že oni k tomu přistupují jinak. E, vědí, že, nebo pro ty mladé kolegy je ta genderová otázka mnohem důležitější než pro ty starší kolegy. Já tím nechci kritizovat některé, ale chci ří, popsat tu situaci tak, jak je. Děkuji, pane Vile. Děkuji i ostatním. Nakonec ještě vyslechneme slova eh, spoluspravodajkyně za FEM. Paní Dubravka Šujca nám zaslala videosprávu, protože nemohla být přítomna. Vážené dámy, vážení pánové, vážení kolegové, já bych nejprve chtěla vyjádřit svou omluvu, že jsem se nemohla zúčastnit dnešního workshopu. Také bych chtěla ještě poděkovat všem odborníkům za to, že věnovali svůj čas na to, abychom se věnovali těmto důležitým věcem. Je to skvělá příležitost, jak dále prosazovat rovnost mužů a žen a také chránit práva eh, žen a dívek ve třetích zemích i po té, co už se toto úsilí vyvíjí na mezinárodní úrovni několik desetiletí, tak stále zde zůstávají rozdíly mezi muži a ženami. Um, paní McEvan a já jsme také se setkali se zástupci z velvyslanci z Bosny, Hercegoviny, z Demokratické republiky Kongo a ze Senegalu a oni nám pomohli, abychom získali lepší pohled na to, jak to vypadá v jejich zemích z pohledu genderové rovnosti. Uh, genderový akční plán číslo dvě představuje Eh, zásady, které, které usilují o rovnost mužů a žen, mají zlepšit, mají přinést příležitosti ženám a dívkám k tomu, aby mohly žít plně svůj život a aby mohly požívat všech eh, lidských práv. Je důležité, aby byly odstraněny rozdíly a nerovnost mužů a žen, pokud chceme dosáhnout míru bezpečnosti a udržitelného rozvoje. Jsem velice ráda, že jsem spolu s pravodajkou v, tomto významném, eh, v této významné zprávě. Chci říci, že zatím eh, jsme ještě teprve v rané fázi, ale spolupráce mezi paní McEwen a mnou vypadá velice slibně a jsem si jistá, že přineseme mnoho praktických řešení těmto věcem. Ještě jednou bych vám chtěla poděkovat, protože všichni jste součástí tohoto boje s nerovným postavením mužů a žen. Vaše dobravka Šujca. Děkuji. A nakonec eh, pan Moris Ponga na závěr jako místo předseda výboru DV. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně Blinkevičuté, předsedkyně výboru pro rovná práva. Milí členové obou našich výborů, milí hosté. Rád bych vám poděkoval za tuto úžasnou výměnu informací a všechny prezentace. Já skutečně doufám, že i plán v této oblasti GAP, který eh, plánuje EU, umožní zlepšení postavení eh, žen a dívek ve světě. Samozřejmě, že to dlužíme budoucím generacím. Změna institucionálního života, změna kulturní záležitosti je rovněž důležitá. Rovnost mužů a žen není pouze nějaká standardní věta, která by měla být zahrnuta do různých programů či dokumentů s partnerskými zeměmi. Je to zaangažovanost, je to závazek, který by měl být začleněn do všech úrovní našich externích aktivit v oblasti politických, rozvojových i ekonomických politik. Jakožto muž dovolte, abych na závěr zúraznil tak jak to vidíme v tomto programu GAP, to, že muži rovněž musí hrát konkrétní roli v této oblasti, aby překročili eh, tuto propas mezi muži a ženami a zajistili rovnost obou pohlaví. Milí kolegové, eh, tímto bych vám všem rád ještě jednou poděkoval a ukončil naše společné setkání a zároveň bych rád poprosil členy výboru pro rozvoj a by se se mnou odebrali do PHS 4 P00. B, kde budeme pokračovat v tomto eh, našem dnešním jednání. Děkujeme, děkujeme, říká paní spolupředsedající. Děkujeme.